jednotlivých členských státech, ale i v Evropské unii jako takové. Více zaměstnosti, více růstu, mm, vytváření, rychlejší vytváření pracovních míst společnou strategií. Mm, řečnice je mm, žádána, aby eh, mluvila pomalej. Omlouvám se. Eh, potřebujeme také sanaci ekonomické vlády, více transparentnosti v ekonomickém řízení, potřebujeme jednoznačné statistiky, potřebujeme stabilní eh, systém eh, a mechanismus mm, zvládání kriz a větší podporu pro občany. Krize se týká všech, nejenom jednotlivých zemí, těch, které jsou nejpostiženější a proto potřebujeme solidaritu a koordinaci. Děkuji a nyní má slovo pan Madl. Lenár. Děkuji, pane